Good morning, friends. Uh, we'll start with the voting session. Dobré dopoledne, přátelé. Začneme hned hlasováním. Doufám, že máte sebou hlasovací karty. Že máte připravené. A jste připraveni mačkat tlačítka při hlasování. Čekáme ještě na uh, pana Beckera a Lennerse aby se zapojili. A máme tady um, otázku k ústnímu zodpovězení od pana eh, Hendleho. Jde o jmenovité hlasování. Jde o EGF a Nokia ve Finsku. Hlasujeme, jak jsem řekla, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Stále ještě hlasujeme. Teď je hlasování ukončeno. Za EPP hlasoval jeden navíc, stejně jako za SAD. Čtyřicet devět. Dobře, už je to v pořádku.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 Paní předsedkyně, omlouvám se, nemám hlasovací kartu, ale jsem přítomná. Omlouvám se. Více z vás zapomněl hlasovací kartu, ale vidíte, jaký je výsledek. 43 pro, 4 proti. Můžeme pokračovat prosím k dalšímu bodu na našem hlasovacím seznamu. Je to otázka k ústním zodpovězení od pana Hendla k evropskému eh, rámci kvalifikací pro celoživotní učení. Začneme kompromisy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. To znamená, že pozměňovací návrhy 1, 2, 3 odpadají, stejně jako čtyřka. Ne, o čtyřce musíme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Až do 15 pozměňovací návrhy odpadají. Kdo je eh, pro? Proti? Zdrželi se? Raději budeme hlasovat ještě elektronicky. Pozměňovací návrh číslo 15 hlasujeme. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 26 hlasy. Pozměňovací návrh 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Raději opět ověříme elektronicky, hlasujeme. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Teď se nám to komplikuje. Ještě někteří z vás nemají hlasovací karty. Paloma hlasovala pro a paní Dlabajová byla proti. To znamená, že na výsledku se nic nezmění. Tady zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 17, kde je pro, proti, zdrželi se raději elektronicky, hlasujeme o 17. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. E, teď budeme hlasovat o návrhu otázky k ústním zodpovězení v této pozměněné verzi. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. Přijato 47 hlasy. Tři se zdrželi. Děkuji panu zpravodaji. Není teď přítomen, ale určitě mu to vyřídíte. Máme tady Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní vzdělávání. Návrh usnesení a kompromis B, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis C, pozměňovací návrh 52, pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 kontrolujeme ještě elektronicky. Zamítnuto. 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 62. Kdo je pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky o 62. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. Přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis D pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 72 pro, proti, zdrželi se, přijato. 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 75 pro, proti, zdrželi se, budeme hlasovat ještě elektronicky 85C. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. Zamítnuto o jeden hlas. 76 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 77 pro, proti, zdrželi se přijato. 78 pro, proti, zdrželi se přijato. 79 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 79 zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme. Hlasování ukončeno. Zamítnuto o 10 hlasů. Pozměňovací návrh 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že přijato. Dobře, budeme hlasovat o pozměňovací návrhu 81 elektronicky. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. Přijato. 29 hlasy. 84 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 84 zkontrolujeme, kde je pro, proti, omlouvám se, hlasujeme elektronicky. 84. zamítnu to o čtyři hlasy. 85 pro, proti, zdrželi se přijato. 86 pro, proti, zdrželi se přijato. 87 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis E pro, proti, zdrželi se přijato. 93 pro, proti, zdrželi se přijato. 94 pro, proti, zdrželi se přijato. 95 pro, proti, zdrželi se přijato. 96 pro, proti, zdrželi se, přijato. 97 pro, proti, zdrželi se, přijato. 98 pro, proti, zdrželi se, přijato. 99 pro, proti. Pozměňovací návrh 99, to věříme elektronicky, hlasujeme. Hlasování ukončeno. Přijato. Stovka pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 101 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis F. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 110 pro, proti, zdrželi se přijato. 111 pro, proti. A 111 ověříme elektronicky. Možná, že to je jasné, ale abychom se byli úplně jistí. Hlasování ukončeno. Děkuji. Byli jste tak jednotní, takže mě to trochu zmátlo. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozněcí návrh 117 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 118 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 119 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 120 pro, proti, zdrželi se, přijato. 121 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 122 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jednička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 Hlasujeme. Hlasování ukončeno. Přijato 37 hlasy pro. Pozměňovací návrh 10 bude pro, proti, zdrželi se přijato. Devítka, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jedenáctka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Dvanáctka pro, proti. Dvanáctku ověříme elektronicky, hlasujeme. Hlasování ukončeno. Zamítnuto o jeden hlas. Třináctka pro, proti, zdrželi se přijato. Čtrnáctka pro, proti, zdrželi se. Budeme hlasovat elektronicky o pozměnací návrhu 14. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. Přijato o jeden hlas. 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 17 odpadá. Tady 18, kdo je pro. A omlouvám se, 18 odpadá také. Ne, hlasujeme o pozměňovací návrh 18, kdo je pro. Proti, zdrželi se přijato. Kompromis A pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 27 ne, přejdeme rovnou k pozměňovacímu návrhu 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto? Já jsem měla k tomu doplnit ještě pozměňovací návrh 28, takže budeme muset hlasovat eh, ještě jednou. Oba pozměňovací návrhy jsou totožné. Hlasujeme prosím o pozměňovacích návrzích 27-28, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti. Budeme hlasovat elektronicky o 29. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. Přijato 31 hlasy pro. 30 nám odpadá, to znamená, že hlasujeme o 31, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 32 pro, proti, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se Přijato. Pozněcí návrh 36 pro, proti, zdrželi se přijato. 37, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 38 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se přijato. 40 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 41 bude pro, kde proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 42 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 43, kde je pro, proti, zdrželi se. O 43 budeme raději hlasovat ještě elektronicky, hlasujeme nyní. Hlasování ukončeno. Přijato. 38 hlasy pro. 44 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 45. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Teď budeme hlasovat o návrhu usnesení. A hlasujeme. Jde o elektronické hlasování samozřejmě. Hlasování ukončeno. Padesát hlasů pro, tři proti. Blahopřejeme panu Hendlovi. right, then we proceed to uh, the next... Uh... Budeme pokračovat dalším hlasovacím seznamem. Máme tady um, eh, návrh nařízení eh, k kvalifikacím pro um, normy pro eh, státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti nebo osoby, které mohou požívat mezinárodní ochrany a tak dále a tak dále. Začneme pozměňovacím návrhem 109. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 110 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 111, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 112, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 113, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 121, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 123, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 124 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 125 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 127 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 128 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 129 pro. Dobře, zkontrolujeme pozněcí návrh 128, hlasujeme elektronicky. 128, hlasujeme, hlasování ukončeno. Hmm, o jeden hlas zamítnuto. Děkuji za upozornění. 129 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 130 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 131 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 133 pro, proti, Myslím si, že zamítnuto. 133 zkontrolujeme, hlasujeme elektronicky. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 134 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 135 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 136 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 137 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme výsledek elektronicky, hlasujeme o 137. Hlasování ukončeno. Za EPP hlasovala jedna osoba navíc. Teď je to v pořádku. Zamítnuto. O jeden hlas. 138 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 139 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 140 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 141 a 142 a ty odpadají. Takže pozměňovací návrh 143, o tom hlasujeme, kdo je pro, proti, strželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 16, ten odpadá. Ne, neodpadá. Hlasujeme o něm 16 pro, proti. Zdrželi se, ověříme výsledek elektronicky. Hlasujeme. Hlasování 16 je ukončeno. 35 hlasy přijato. Pozměňovací návrh 144. O tom hlasujeme. Kdo je pro? Tak moji odborníci mi radí, že máme hlasovat. Hlasujeme tedy o 140. 4, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 145 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 146 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 147 pro, proti, zdrželi se Budeme hlasovat elektronicky o 147. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 148 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 17. O té hlasujeme. Pro, proti, zdrželi se přijato. 149, od to nám odpadá. Kompromis H. Pro, proti, zdrželi se. Kompromis H ověříme elektronicky, hlasujeme. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Budeme tady hlasovat o 150. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, já myslím, že to. Pozměňovací návrh 18 a 151, o těch hlasujeme společně, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dobře, ověříme si 18 a 151. Hlasujeme. hlasujeme. Hlasování ukončeno. Přijato. 152 e, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 153 pro, proti, zdrželi se, přijato. 153 zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Omlouvám se. 154 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 155 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 156 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 157, those in favor, those Proti, zdrželi se, zamítnuto, bych řekla. 158 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 159 pro, proti, zdržel se. To zkontrolujeme 159 elektronicky. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato o tři hlasy. 160 pro, proti, zdržel se, schváleno, přijato. 161 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 162 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 163 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 165 eh, pro, proti, eh, zdržel se zamítnuto, 164 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis i pro, proti, zdržel se přijato. Jdeme přímo k kompromisu je pro, proti, zdržel se, přijato. 100 173 pro. Proti zdržel se zamítnuto. 174 pro. Proti zdržel se zamítnuto. 175 pro. Proti zdržel se zamítnuto. 176 pro. Proti zdržel se zamítnuto. 177 pro proti, zdržel se, přijato. 178 a 179 pro, proti, zdržel se, tak to zkontrolujeme, 179 a 100, no, elektronické, 178, za, e, ukončuji hlasování, zamítnuto, 180 pro, proti, držel se, přijel to. Promiňte, omlouvá se paní předsedkyně. Já jsem řekla asi něco správného. 180. Ukončil hlasování. Ano. 181 a 182 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 183 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 184 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis K pro, proti, zdržel se přijato, 22 pro, proti, zdržel se, přijato. 186 odpadá a jdeme ke kompromisu L pro, proti, zdržel se, přijato. 188 pro, proti, zdržel se, přijato. 189 pro, proti, zdržel se, přijato. 190 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 191 pro, proti, zdržel se přijato. 192 odpadá, 193 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 194 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 195 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 197 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 196 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 198 pro, proti, zdržel se zamítnuto, Hlasujeme dohromady o 199, 200 a 201. Pro, proti, zdržel se zamítnuto. 202 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 24 pro, proti, zdržel se, přijato. 203 pro, odpadá, pardon. 25, 204, 205, 206 a 207 pro, proti, zdržel se přijato. Dobře, kontrola. Zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato 36 hlasy. 208 <clears throat> pro, proti, zdržel se zamítnuto. 209 staženo, 211 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 210 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 20, pardon, 26 pro, proti, zdržel se Myslím, že to musíme zkontrolovat, zahojit hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 28 hlasy, 212 pro, proti, zdržel se přijato, 213 pro, proti, zdržel se přijato, Kontrola 213. zahojí hlasování. ukončuje hlasování. Ano, bylo to zamítnuto. 214 pro, proti, zdržel se, přijato. 215 pro, proti, zdržel se, Řekla bych, že to raději zkontrolujeme. Zahoj hlasování. ukončuje hlasování. Bylo to přijato. 216 pro, proti, <clears throat> zdržel se přijato. 217 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 218 <clears throat> pro, proti, zdržel se zamítnuto. 219 pro, proti, přijata. 219 byla přijata, 220 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 221 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 222 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 223 pro, proti, zdržel se přijato. 224 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 226 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 225 pro, proti, zdržel se, to zkontrolujeme, 225 elektronicky. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato o dva hlasy. 227 odpadá, takže jdeme k 228 a 229 pro, proti, zdržel se zamítnuto, pozměňovací návrh 230 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 27 pro, proti, zdržel se přijato, 231 pro, odpadá, omlouvám se, i 232 odpadá, takže jdeme k jedna. Pro, proti, zdržel se přijato. 28 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 29 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis a pro, proti, zdržel se, přijato, 32 pro, proti, zdržel se zamítnuto 33 pro, proti, zdržel se zamítnuto 3 pro, proti, zdržel se zamítnuto 34 pro, proti, zdržel se zamítnuto 35 pro, proti, zdržel se zamítnuto 36 pro, proti, zdržel se přijato, 37 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 38 pro, proti, zdržel se přijato, 39 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis B pro, proti, zdržel se přijato, 5 pro proti, zdržel se přijato 43 pro, proti, zdržel se přijato kompromis C pro, proti, zdržel se přijato 49 pro, proti, zdržel se zamítnuto 50 pro, proti, zdržel se přijato. 51 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 52 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 53 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 55 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 54 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 56 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 7 pro, proti, zdržel se přijato. 57 odpadá, 58 odpadá rovněž. 59 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 60 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 61 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 62 pro, proti, zdržel se zamítnuto, ne, pardon, přijato, 62 přijato, 63 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 64 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 8 a 65 dohromady pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis D pro, proti, zdržel se přijato. 68 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 69 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 70 pro, proti, zdržel se přijato. 10 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 72 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 71 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 73 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 74 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 75 pro, proti, zdržel se, přijato, 76 pro, proti, zdržel se, přijato, 1177 odpadají, jdeme k 78 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 79 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 80 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 81 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 82 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdržel se přijato. 83 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 84 pro, proti, zdržel se přijato. 85. 85 odpadá. 86 pro, proti, eh, zamítnuto 13 pro, proti, zdržel se přijato eh, tady musíme hlasovat o dalším bodu 87 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 88 pro, proti, zdržel se, to musíme zkontrolovat. 88 nehlasujete dostatečně viditelně. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Ano, zamítnuto, děkuji. 89 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 90 pro, proti, zdržel se zamítnuto. E, pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis F pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis F, ano, kompromis F elektronicky. Zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Devadesát šest pro. Proti. Zdržel se. To musíme zase zkontrolovat. 97 zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Pardon. Ale eh, 96 říká, eh, že odpadá, když bylo E schváleno. Přijato. To je chyba v hlasovacím lístku. Takže prosím, zopakujeme elektronickou kontrolu 96. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Hlasovali všichni. Ano, přijato 29 hlasy. 14 pro. Ne, 14 odpadá, omlouvám se. Ano, samozřejmě. To je úleva. 101. 101. O tom musíme hlasovat. Pro. Jsme na stránce 18. Devadesát sedm bylo schváleno. Protože jste přijali 97, tak odpadá všechno až do 101 a teď hlasujeme o 101. To je pozměňovací návrh pana Rolána. Pro, proti, zdržel se přijato. Byla tady jasná většina. 101 byla přijata širokou většinou a jdeme k pozměňovacímu návrhu 102. Pro, proti, zdržel se zamítnuto. 103 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 104 pro, proti, zdržel se. Přijato. 105 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis G pro, proti, zdržel se přijato. A nyní přímo hlasujeme o návrhu stanoviska v pozměněném znění. Elektronicky zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. A bylo to přijato 41 hlasy. Děkuji panu zpravodaji za uh, tuto práci. We proceed with the... Budeme pokračovat s hlasováním o evropských strukturálních a investičních fondech. Kompromis A pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis B pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 3 pro, ne, tak ten odpadá. Návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijato. 15 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis C pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis E pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis F pro, proti, zdrželi se. Přijato. 33 pro, proti, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme hlasování o 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o dva hlasy. 34 pro, proti, zdrželi se přijato. 35 pro, proti, zdrželi se přijato. 36 pro,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 Myslím, že zamítnuto. Ověříme hlasování o 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato o jeden hlas. Kompromis D pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis L pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Návrh 48 pro. Proti zdrželi se přijato, 49 pro, eh, padá, kompromis K pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis M pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 52 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 53 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 55 pro, proti, zdrželi se, myslím, že přijato, 57 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis N pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis J pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 66 pro, tak omlouvám se, 67 pro, proti, zdrželi se, přijato, 68 pro, proti, zdrželi se, přijato, 69 pro, proti, zdrželi se přijato. Jedna, body odůvodnění pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh dva pro, proti, zdrželi se přijato. A teď hlasujeme o návrhu stanoviska v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a bylo to přijato 45 hlasy pro, 3 proti. A děkujeme zpravodaji. A pak tady je návrh stanoviska Is it a difference? This 11 is postponed, yeah. and then we go to item 12. Yeah. Okay. Uh, when it comes to the uh, rules, uh... Tak pokud jde o finanční pravidla vztahující se na souhrný rozpočet Unie, jak víte, hlasování bylo odloženo na Štrasburský týden, 15. květen a tím pádem hlasování končí a budeme pokračovat s posledním bodem na pořadu jednání. A to je téma preventivní rámce restrukturalizace, druhá šance a opatření pro zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, platební neschopnosti a oddlužení. A poprosila bych vás, abyste diskutovali mimo sál, ti, kteří opouštíte místnost. A já v zápětí dám slovo panu zpravodaji Eduardu Marténovi. Prosím, stěžte se, protože pokračujeme dál. Je to důležitý eh, bod. A já dám slovo a dám slovo panu Marténovi, prosím. Mr. Marta. Pane Marténe, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já čekám, až se sál trochu stěší. Jak jste říkala, ti, kteří to nezajímá, by měli opustit sál. Připomínám, že to je stanovisko Eh, příslušným výborem je výbor Jury. Eh, lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů byla 10. května v poledne, ale tím, že Jury to bude trvat trochu déle, tak navrhuji, abychom eh, protáhli tu lhutu na 17. května, tím pádem budeme mít více času a další skupiny budou moci předložit pozměňovací návrhy. Pokud jde tedy o návrh komise, tak eh, je pozoruhodné, že eh, pracovníci zaměstnaní v podniku jsou v návrhu klasifikováni jako věřitelé, stejně jako banky nebo jakýkoliv držitel majetkového podílu. Tato představa o podniku omezuje návrh pouze na finanční otázky na straně jedné a na druhé straně ozdravění podniku vnímá pouze jako finanční restrukturalizaci zúčastněných stran za účelem nového začátku, aniž by bral skutečně v potaz pracovníky. Mimo to, tato představa vede k tomu, že věřitelé jsou téměř stotožňováni se spotřebiteli, jak zdůrazňuje i úvodní text, který se neodvažuje vyslovit tuto myšlenku přímo, ale uvažuje o možnosti uplatnit tuto koncepci ve spotřebitelských záležitostech. Což znamená, že pracovníci a spotřebitelé jsou vnímáni jako věřitelé, v tomto smyslu tedy jde návrh komise. Já tedy jsem předložil pozměňovací návrhy eh, v následujícím duchu. Je třeba zajistit uznání sociální odpovědnosti podniku, který nelze charakterizovat jednoduše jako organizovanou síť smluv mezi podnikatelem, držiteli majetkových podílů, půjčovateli kapitálu, dodavateli, zákazníky a pracovníky, ale jako sociální organizaci, která formou individuální a kolektivní práce svých zaměstnanců produkuje hodnoty a z toho důvodu představují pracovnice třídu, která není stejná jako třídy ostatní. Dále je třeba dát pracovníkům a jejich zástupcům, kteří mohou vycházet ze znalosti svého pracovního prostředí, možnost upozorňovat na ekonomickou situaci, kterou by považovali za znepokojivou. A v rámci brzké restrukturalizace je třeba je postavit nároveň ostatním zúčastněným stranám nebo věřitelům, jak je text označuje a především je třeba dát právo pracovníkům a jejich zástupcům na přístup k nástrojům analýzy a poradenství, jež jim chybí. Také je, myslím, třeba vzít v potaz případy, kdyby byly případně postiženi eh, penzionovaní pracovníci podniku, kterému hrozí úpadek. Tady se jedná především o podnikové spoření nebo podnikové penzijní fondy a v takovém případě je nutné je považovat za třídu ve smyslu této směrnice. Evropská komise ve svém úvodním textu vítá pozitivní vliv práva na informování a projednávání, což ovšem může být reálné pouze tehdy, pokud tato práva skutečně existují, což zatím nebylo prokázáno. Jen pro připomenutí, v článku 27 listiny základních práv je zakotveno právo pracovníků na informování a projednávání v podniku. Je tedy podle nás mimořádně důležité, aby brzké restrukturalizace nejen neporušovaly tyto zásady, ale aby dokonce poskytovaly veškerý potřebný prostor pro sociální dialog. Opatření navržená v tomto stanovisku ovlivní toto právo pozitivně, jelikož těmito návrhy nejsou dotčeny stávající právní předpisy Unie v této oblasti a návrhy navíc poskytuje dotčeným pracovníkům právo hlasovat o plánech restrukturalizace. Konečně před Navrhujeme, aby eh, pozměňovací návrhy posílily čtyři z osmi výhod uvedených ve studii o posouzení dopadu. Jedná se za prvé o účinné možnosti včasné restrukturalizace, za druhé o pokračování dlužníkova podnikání během restrukturalizace, za třetí zvýšení šancí na úspěšnost plánu restrukturalizace a samozřejmě za čtvrté vyšší účinnost postupu pro řešení restrukturalizace, insolvence a druhé šance. Takže takový je náš pohled na tento návrh komise, ale samozřejmě rád si vyslechnu stínové zpravodaje a jsem vám všem k dispozici a budu s vámi rád spolupracovat na zlepšování tohoto textu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. A teď dostane slovo paní Lopez. Lope Fontaně, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat eh, navrhovateli za návrh stanoviska, který nám tady právě prezentoval. Myslím si, že to je dobré východisko pro jednání, eh, že se dohodneme. A také myslím, že velice dobře pokrývá aspekty související se zaměstnaností, což je věc, která se nás přímo dotýká dlužitelé tedy by neměli restrukturalizovat své dluhy předtím, než budou prohlášeni za eh, osoby v platební neschopnosti, což znamená, že jsou často odsouzeni tedy k, eh, ke konkurzu, k bankrotu a často eh, vlastně by pomohl tento projekt druhé šance, zvláště podnikatelům, kteří jednali v dobré víře. Ovšem, pokud to není možné, tak dochází ke ztrátě pracovních míst, protože podnikatele E, nemají možnost vlastně té druhé šance. Ten návrh, který předkládá komise, považuji tedy za velice vyvážený, protože zavádí harmonizované principy v různých členských státech v oblasti e, preventivní restrukturalizace a v oblasti druhé šance. Zlepšuje se tak fungování kapitálových trhů a také by to mělo zajistit větší právní jistotu pro podnikatele a investory, především pro ty, kteří e, působí přeshraničně a to podpoří svobodu usazování k podnikání. A moje pozměňovací návrhy tedy půjdou v duchu návrhu komise, protože ten návrh považuji za správný. Jakožto členové výboru pro zaměstnanost musíme dbát především na pracovní místa a podmínky pracovníků. Nemůžeme zapomínat, že nejlepší cestou je podporovat operativnost podniků a takto zabránit vlastně eh, úpadku eh, životaschopných podniků. Pokud jde o návrhy eh, navrhovatele, je tady hodně bodů, u nichž tedy osobně souhlasím s určitými niancemi, Jedná se například o uznání specifické třídy pracujících. Tam bude třeba se nad tím zamyslet, za to je přípustné z hlediska principu subsidiarity, budeme o tom diskutovat. Souhlasím také, pokud jde o právo na konzultování a informování na evropské a národní úrovni. A zástupci pracovníků by tedy měli mít možnost také upozorňovat na eh, situaci podniků nebo na také je třeba, aby dopady plánu restrukturalizace zahrnovaly i dopady na pracovníky. Nicméně, pokud jde o využívání experta financovaného podnikem pro účely analýzy situace podniku, tam mám tedy určité pochybnosti. Především proto, že by eh, došlo k prodloužení lhůt a také by to bylo nákladné pro dlužníka. Také nesouhlasím s návrhem 2, kde se požaduje, aby preventivní restrukturalizace nevedla k eh, oslabení práva na odměnu. Já si myslím, že potřebujeme určitou flexibilitu, která může zajistit přežití podniků a následně i pracovních míst v mém regionu se toto stalo v roce 2013. General Motors, což je důležit, nejdůležitější podnik v Aragonu, eh, měl problémy a dospěl k dohodě s pracovníky podniku eh, s prostřednictvím odborových zástupců a podařilo se zachovat všechna pracovní místa. A myslím, že někdy je dobré, když odbory a pracovníci souhlasí, tak je dobré, když můžeme připustit tuto flexibilitu v případě, že podnik je v krizi. To je prozatím všechno. Měla jsem také určité pochybnosti ohledně důchodu pracovníků, ale částečně už to navrhovatel eh, vyřešil a myslím, že budeme o tom diskutovat i nadále. Děkuji. Děkuji. Jana Žetňanská má slovo. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také navrhovateli za návrh stanoviska. Nejprve jenom několik poznámek k problematice restrukturalizací a bankrotu. V Evropské unii každý rok zbankrotuje přibližně 200 tisíc podniků, což představuje ztrátu 1,7 milionu pracovních míst. Zároveň se odhaduje, že nabídkou skutečné druhé šance pro opravdu poctivé podnikatele by se v Evropě vytvořilo 3 miliony pracovních míst. Období ras, růstu, úspěchu, eh, ale zároveň i poklesu a problémů bank, to je eh, věc běžná v tržní ekonomice a může to mít různé důsledky. Eh, může to také souviset s cyklickými kivi s konkurencí na trhu, anebo se e, s tím, že o některé zboží už není zájem. Už dnes v právních systémech členských států i na úrovni EU existuje mnoho pravidel, které upravují postup při úpadku firmy, tak, aby na jedné straně vznikl prostor pro záchranu firmy díky restrukturalizaci a na straně druhé, aby se chránily i zájmy věřitelů. Pravidla také už dnes myslí na ochranu zaměstnanců firmy, která se ocitne v problémech. Podle článku 27 listiny základních práv mají právo na informace a konzultace v rámci podniku v případě, že se podniku nepodaří zabránit bankrotu a nelze vyplácet mzdy, pak se zaměstnanci stávají věřiteli podniku a zároveň také sociální systémy členských států reagují na tuto situaci. Například na Slovensku máme eh, garanční fond. Pokud jde o návrh směrnice, jak už říkala kolegyně z EPP, myslím, že návrh komise je velice dobrý je dobře, že se posilují opatření, která umožní podnikům lépe předcházet finančním problémům díky preventivní restrukturalizaci a také se rozšiřuje možnost záchrany podniku před úpadkem a jak zachránit pracovní místa, který podnik vytváří. Je třeba vytvořit účinný právní rámec i pro tzv. přeshraniční platební neschopnost, což se stále častěji stává na jednotném trhu. Je také třeba chránit zájmy zaměstnanců formou včasného a úplného informování o všech vážných okolnostech, které mají anebo budou mít vliv na jejich činnost, tak aby získali časový prostor na přizpůsobení se novým okolnostem. Při záchraně společnosti před likvidací je především třeba jednat rychle a Často bohužel se to neobejde bez snížení počtu pracovních míst, snížení odměny nebo snížení výdajů. Předložené pozměňovací návrhy na zvýšení úlohy a postavení zaměstnanců v rámci restrukturalizace podniku jsou nepochybně vedené dobrými úmysly, ovšem mám obavu, že důsledky by pro zaměstnance mohly být spíše kontraproduktivní protože mohou velice výrazně zpomalit průběh restrukturalizace, anebo tuto restrukturalizaci i znemožnit, což by nakonec znamenalo ukončení činnosti společnosti, její likvidaci a také tedy likvidaci pracovních míst. Proto musíme být u těchto pozměňovacích návrhů opatrní, tak abychom v konečném důsledku nepoškodili majitele a věřitele a také zaměstnance, o, kterých, o které nám jde. Děkuji. Děkuji. Eh, pan Kalve Šambo, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu hovořit Cervantesovým jazykem, protože jsem přesvědčen a vím to, že pan Martin tento jazyk perfektně ovládá, takže mi bude rozumět eh, i bez prostředníků. Takže v této fázi bych se chtěl soustředit na obecnější záležitosti a komise eh, předložila dobrý návrh, také pan Marten odvedl dobrou práci, děkuji mu za to a myslím, že to je opravdu dobré východisko. Toto je velice důležité téma, a zároveň takové horizontální téma, protože se dotýká mnoha aspektů. Já třeba jsem zpravodajem na Ekonu, eh, což je také výbor, který se k tomu bude e, zabývat. A vlastně, když se o tom diskutuje, eh, tak se na tom sejde třeba 17 lidí, protože tam je spousta věcí. Týká se to prostě finančních otázek, konkurzu a podobně. My se zabýváme otázkami zaměstnanosti. A tady především je třeba hájit, a jsem rád, že to komise dala na stůl, je třeba eh, udržet a vytvářet pracovní místa. To znamená, že se musí udělat maximum pro to, aby se zabránilo úmrtnosti podniků. Eh, kolegyně ze Slovenska tady hovořila o 200 tisících eh, firmách. A protože to se hodně dotýká mikro podniků, vlastně malých živnostníků, prostě těch nejslabších. E, ty vlastně doslova e, umírají po tisících a je třeba tedy zajistit jim možnost přežít, e, mít tu druhou šanci a to by rozhodně bylo vítáno, protože to přispěje ke zlepšení nebo zachování zaměstnanosti. A v tomto ohledu, myslím, je třeba na tom pracovat. Jsou tady problémy subsidiarity, protože eh, ty systémy konkurzů, finanční systémy jsou velice odlišné. Eh, skutečná realita v hospodářství, například u nás eh, v oblasti stavebnictví, to mělo naprosto absurdní rozměry a co to znamená. Když praskne ta bublina, pak prostě odumřou tisíce malých stavebních firm, několik těch velkých, pochopitelně. A a na tom všem tedy budeme pracovat a já jsem velice optimistický díky práci pana Marténa. Pak tady jsou ještě další aspekty. A to jsou aspekty, které souvisejí s právy pracovníků. Samozřejmě nesouhlasíme s tím, aby došlo k zmenšení stávajících práv. A evropské právní předpisy už obsahují e, ochranu e, této citlivé oblasti, e, tedy druhá šance ke zlepšení situace podniků je třeba využít. Vždycky, když ty podmínky nejsou příliš rigidní, když se nedotýkají některých národních systémů, tak musíme mít prostě na mysli, že nám jde především o to, aby nezanikaly e, podniky a nezanikala pracovní e, místa. A samozřejmě e, na to se musíme soustředit a na jiná témata se můžeme tedy třeba soustředit v jiných textech, protože nesmíme zavést příliš rigidní podmínky, které by ještě komplikovaly už tak komplikovanou věc. Například otázka těch tzv. whistleblowers, těch oznamovatelů. Ten to je vlastně k legitimnímu eh, poukazování na nezákonné věci. Ale pokud někdo má pocit, že se mu nějak nezdá, že jak je jeho podnik veden, to už je přece jen trochu něco jiného. Takže je třeba tady přesně vymezit, co tím myslíme, protože někdy ty dobré úmysly nás tady mohou eh, přivést na špatnou cestu. Ale pochopitelně nechceme snižovat práva pracujících. Ještě jedna věc. Když tady hovoříme o principu subsidiarity, tady o tolik nejde. Jde tady spíše o decentralizaci, protože když eh, uvádíme do praxe tuto základní iniciativu, že by se podnikům dala druhá šance, tak ji musíme uspůsobit eh, vlastně tomu přirozenému prostředí té, té eh, finanční síti a podobně. Tady nejde o subsidiaritě ve smyslu, že se někam předává pravomoc. Spíše z ekonomické a sociální logiky věci eh, je třeba, aby ty principy eh, bylo možné efektivně zavádět v tom přirozeném prostředí podniku a pracovníků. My se k tomu budeme snažit přispět. Děkuji. Thank you, Palo. Děkuji, Paloma López. Eh, gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. za prvé chci poděkovat panu zpravodaj Martánovi za jeho zprávu týkající se obhajoby práv zaměstnanců. Bylo by nepřijatelné, aby tato úprava umožnila, aby podniky restrukturalizovaly svá pasiva a, aby za to museli zaplatit zaměstnanci ze svých důchodů. To, co děláme, je, že otvíráme dveře k tomu, aby podnik podnikatele bez skorpulí nespekulovali pro navýšení svého zisku a proto se mi zdá zásadní posílení práva na informovanost a na nutnost zapojit do konzultací zaměstnance. To je právo, které je uznané v Úmluvě základních práv Evropské unie a zatím se příliš nerespektuje v procesech platební neschopnosti restrukturalizace. Eh, chceme ještě posílit text, abychom zejména zdůraznili nezbytnost vyjasnění vztahu mezi kolektivním zastoupením a restrukturalizací, aby se zamezilo tomu, že finanční přizpůsobení se budou využívat pro snížení práv zaměstnanců nebo pro zasahování do práv kolektivního vyjednávání a práva na stávku je třeba legálně rozvíjet dobré osvědčené postupy, ke kterým již došlo, aby se zamezilo taktické restrukturalizaci, kde by podniky si prostě eh, přihrávali mezi jednotlivými společníky další zisky na úkor zaměstnanců. A na závěr si myslím, že by bylo dobré zvážit zkušenosti již nazbírané v přechodných obdobích, eh, týkající se podniků, eh, ocitlili se plate, v platební neschopnosti a které převzali zaměstnanci. Eh, to by mohla být dobrá budoucnost pro zabezpečení budoucnosti výroby a pro udržení zaměstnanosti se zachováním všech práv i v období krize. Děkuji vám. Thank you. Mm, děkuji. Za zelené mm, se nehlásí nikdo, ani z RDD, takže slovo má pan Martin. Merci, madame le président. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, podívat se na rámec preventivní restrukturalizace dát druhou příležitost a zavést opatření pro zvýšení procesu efektivnosti v oblasti restrukturalizace platební neschopnosti a odlužení jsou velice komplexním tématem. Podle nás návrh stanoviska pana Eduarda Martána obsahuje velmi pozitivní body a my vítáme tyto dobré nápady zpravodaje. Například velice podporujeme zohlednění alternativ, které budou navrhovat zaměstnanci sami, aby si zachránili pracovní místa, aby se zachovala práva zaměstnanců a zejména také práva na ducho. To je zcela zásadní. Eh, pan zpravodaj my se snažíme předložit pozměňovací návrhy k návrhu 10. Je nám líto, že v oblasti oddlužení se tady nepostupuje podle návrhu komise. Také je nám líto, že tady máme pouze na straně 13 jediný paragraf, který ovšem není v návrhu komise. Jinak eh, souhlasíme s tímto textem a s jeho dopadem. A eh, Pakliže to bude návrh směrnice, měla by, eh, to bude otázka, zda by měla být podpořena či ne. A na závěr bych rád zdůraznil náš zájem v případě těch karuselových podvodů. Děkuji vám mnohokrát. Thank you. Uh... Děkuji. Možná, že se bude chtít vyjádřit také zástupce komise. Eh, paní Karpus Karesia, stručně. Thank you very much. Děkuji za slovo. Děkuji také panu zpravodajovi za návrh stanoviska a stejně taky stínovým zpravodajům za jejich dnešní vyjádření. Možná jenom pár věcí na vyjasnění eh, záměru komise, co chceme dělat s tímto návrhem. Samozřejmě ve vztahu k pracovníkům jsme nechtěli zasahovat do stávajícího AKY a to žádným způsobem. Nechtěli jsme eh, snižovat eh, nebo omezovat práva, která jsou v různých směrnicích EU pracovníkům již eh, zaručena. My jsme chtěli pouze umožnit podnikům restrukturalizaci a také posílit práva pracovníků v takovýchto restrukturalizačních procesech. Když jsme se zabývali tím, kterým typem podniků chceme v těchto restrukturalizačních procesech pomoci, tak jsme se dívali na velkou většinu podniků, což jsou eh, malé a střední podniky v Evropě. Je to přes 99 eh, podniků v Evropě, které eh, spadají do této kategorie malých podniků. A momentálně nějak netěží z toho včasného restrukturalizačního procesu. Nejsou k tomu pobídky, spíše naopak. A majitelé malých podniků mají pak eh, pocit, že to tedy není přiměřené. Na různých místech návrhu jsme se pokusili eh, ten postup pro malé střední podniky zatraktivnit. Například se to týká návrhu na snížení nákladů, například to, že nemusíte mít eh, povinné jmenování mm, osob, které provádějí eh, ty procesy v případě úpadku, platební neschopnosti. A eh, vím, že se to eh, váže také na tedy uplatnění expertů. Mm, Expertíza posudky, to vše stojí prostředky a pro podniky, které jsou ve finančních problémech a čelí platební neschopnosti, tak to může být velmi až příliš náročné vyžadovat se takovéto expertní posudky, které jsou hrazeny dlužníky. Náš přístup byl tedy takový, že jsme chtěli odlehčit eh, dlužníkům, nechtěli jsme naopak eh, ještě přidat jim další břemeno. Uvědomujeme si eh, význam těch nástrojů včasného varování, zejména pro malé a střední podniky. Máme k tomu článek číslo 3, kde je zakotven na pár minimálních zásad. Potom v preambuli bodu 16 jsme trochu rozpracovali tu myšlenku včasného varování. Tam umožňujeme členským státům prostor pro flexibilitu, tak aby si zřídili různé typy nástrojů a mezi nimi také práva pro oznamovatele, whistleblowers, nebo také pro zástupce pracovníků nebo pro mm, odbory. To myslím si, že je vhodné místo Eh, pro toto řešit. Nicméně nevytvořili jsme zde povinnost pro všechny členské státy, protože jsme měli na mysli také stávající eh, právní tradice, které v různých zemích existují a v daných legislativách. Ale chtěla jsem zdůraznit, že tato možnost zde pro členské státy existuje, eh, umožnit takováto práva oznamovatelům nebo odborům a tak dále, ale náš postoj byl takový, že z toho nechceme udělat pro členské státy povinnost. Další věc, na kterou nesmíme zapomínat, je to, že v našem návrhu eh, jsme se snažili mít na paměti eh, různé přístupy, které v členských státech existují. V některých členských státech jsou tyto postupy velmi krátké, tři, čtyři měsíce a to maximálně a není zde možnost prodloužení procesu. V jiných členských státech můžete celé řízení prodloužit až na 12 měsíců, někdy dokonce 16 nebo až 2 roky. Mm, takže 18 až, pardon, ne 16, ale 18 až eh, měsíců až dva roky. My jsme chtěli zajistit pro všechny strany větší právní jistotu, urychlit postupy a dali jsme tam absolutní maximum 12 měsíců, to je součást našeho návrhu, ale nesmíme zapomínat na to, že členské státy mají flexibilitu tento postup a to řízení zkrátit například na ty tři nebo čtyři měsíce. Pokud eh, máme na paměti možnost takto velmi krátkých postupů, tak eh, Eh, ve vnitrostátním právu nebudou některé, by některé kroky nebyly možné a proto by tady neměla existovat povinnost pro všechny členské státy. A to se opět týká například využití eh, odborníků, protože opět expertíza posudky to vše vyžaduje čas. A nemuselo by to být slučitelné s těmi krátkými eh, řízeními. Z mé strany, pokud jde o obecné připomínky v této fázi, je to zatím vše. A pokud budete mít jakékoliv konkrétní dotazy, tak je velmi rádi zodpovíme. Děkuji za slovo. Děkuji zástupkyni komise. Eh, pane Martáne, chcete něco doplnit? Děkuji, merci, madame la... Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, jenom několik připomínek, nezareaguju na všechny. Co eh, mě ujišťuje, že, že alespoň všichni souhlasíme s tím, že se musíme, že všichni chceme zabránit eh, všemu, co by mohlo vést k úpadku a ke konkurzu firmy. Samozřejmě máme v určitých bodech názory, které se liší. Nemáme jediný názor na věc. Vyslechl jsem si zastupkyni komise, má právo. Je třeba samozřejmě nechat prostor pro vnitrostátní postupy, ale pozor, tento text neodstraňuje již existující práva a také malou připomínku týkající se nákladu. Rád bych řekl, že co se týče Francie, tak právo expertů se soustředí jenom na některé podniky. Eh, podniky, které mají méně než 50 zaměstnanců, nemají prostředky, aby si prostě zaplatili takové experty. Eh, a rád bych připomenul, že vidíme, že máme dnes země, eh, kterým se daří lépe mm, a orientují se na Německo. To je země, která má skutečnou politiku posíleného sociálního dialogu, kde vyjednávání už je v kulturních genech a eh, v tradici. A v období krize, ať už to bylo v Německu nebo v jiných zemích, tady se tedy speciálně zaměřuje na Německo celá řada podniků, společně se zohledněním názoru odborových zástupců akceptovalo nutnost učinit kompromis a snížit na určitou dobu platy zaměstnanců a došlo k přizpůsobení legislativy pro toto úsilí zaměstnanců. Například Částečná nezaměstnanost, to trvalo 24 měsíců v Německu. Já neříkám, že to je alfa omega, ale je to jeden z prostředků, jak zabránit v určitých případech úpadku podniku, které se odstly ve velkých potížích. Co nám to ukazuje? Aby se zabránilo úpadku zaměstnanci nejsou poslední. Mohu vám připomenout, eh, že když podniku se daří špatně, ní, nedopadá to jenom na zaměstnance, je třeba zabránit situaci krize a extrémních napětí. A upřímně, kdo více než zaměstnanci znají jejich podnik a mohou zavolat na poplach, když se daří špatně. A poslední připomínku spíše obecné povahy já znám více desítek za mě eh, podniků, kde se snaží zaměstnanci organizovat jak na dobrovolné bázi nebo ne, e, je třeba, abychom zohlednili, že je tady nebezpečí ztráty kompetencí zaměstnanců. Vždyť kvalifikace jejich je nesmírně významná a tito nejsou nahrazováni v případě podniků, a e, berou se prostě lidi externalizovaní, ale mohu vám ojistit, že mnoho podniků s, eh, došlo, měli úpadek, došlo do konkurzu, protože si neuvědomali, co ztrácí v případě propuštění kvalifikovaných zaměstnanců, čili nutno posílit sociální dialek. Vidíme, že kolektivní zastoupení zaměstnanců přispívá k vytváření bohatství. Je třeba abychom pomohli podnikům, jakým způsobem mohou oni zlepšit situace podniku právě tím, že si vezmou na pomoc zaměstnance a budou s nimi jednat na stejné úrovni. A může se dojít k opatření daleko lepším, než si člověk vůbec může myslet pro vyjednávání, pro záchranu podniku. Moje, moje idea stejně tak jako vaše je, je třeba anticipovat, aby se zabránilo úpadku a e, možnost je zohlednit právě názor zaměstnanců a dát jim druhou příležitost. Mm, a my všichni známe příklady, kdy konkurs byl organizován mateřskou firmou. Podívejte, co se stalo před několika podniky s Kater- několika týdny s Caterpillarem v Belgii. A to není jediný případ. Uh, Ukázalo se, že konkurs Caterpillaru v Charleroi byl organizován z, ze strany mateřské společnosti, čili i my máme potřebu, když eh, podnik má prostředky, aby, ve, aby po, aby, tady potřebujeme, aby zaměstnancům takovýchto podniků pomohli experti, protože jinak ne, nebudou mít stejnou úroveň znalostí jako Eh, management podniků. A v případě zejména toho systému varovnání je třeba pomoci zaměstnanců. Zatím je to tak, že bohužel teď tady spíš hovořím o případu nadnárodních společností, eh, se prostě rozhodování děje na úrovni, která je příliš vzdálená základ, eh, základně, čili zaměstnanců. Děkuji vám mnohokrát za vaše připomínky Samozřejmě naše spolupráce bude pokračovat. Zaznamenal jsem si návrhy kolegů a jejich připomínky. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. Houta pro pozměňovací návrhy je 10. květen. Ne, je to 17. květen, říkal jste to pane zpravodaji? Je to tedy lhůta pro pozměcí návrhy? Normálně by to mělo být desátého, ale protože Jury e, bude projednávat to ještě, tak jsme v malém spoždění. Já vám navrhuji, abychom to přeložili na 17. května do 12, do 17. května do 12 hodin budou s tím všichni souhlasit. No objections. Uh... Žádné námitky, to znamená 17. května 2017. Eh, v poledne to je lhůta pro předložení mm, pozměňovacích návrhů. Eh, potom 12. Eh, mm, července bude přijetí v Empl a v příslušném výboru, což je Jury, se bude hlasovat 20. nebo 21. listopadu tohoto roku. Děkuji všem za přítomnost a dnešní zasedání tímto uzavírám. Pokud nemáte nic, co byste chtěli doplnit do bodu různé, eh, sdělit eh, výboru, tak eh, opouze oznámili, že 29. a 30. května proběhne příští zasedání našeho výboru v Bruselu. Uvidíme se tady za pár týdnů. Naschledanou.